Gardová, vidím, že je tady eh, nový eh, vítr v Evropské bance, konstruktivní eh, dialog, jak posílit růst, jak ECB může zastavit financování nevhodných aktivit a jak může posílit rodovou rovnost u těch, kteří rozhodují v ECB. Každý, každá nová práce začíná nějakou důvěryhodností a prosím, nepřijďte ní. a proto na vás, vás vyzývám, abyste do dosáhla skutečného pokroku, a, e, abyste zabránili e, e, aktivitám a zabránila aktivitám, které poškusují. Je třeba posílit vlády v tom, aby investovali do udržitelnosti, aby využili nízkých úrokových sazeb a aby snižovali dluhy a využili plný potenciál monetární politiky. Věřím, že půjdete touto cestou, paní Lagardová, a Evropská centrální banka vás tam jistě podpoří. Děkuji. Děkuji paní Evren. Merci. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní předsedkyně, pane komisaři. Výroční zpráva ECB za rok 2018, o které budeme hlasovat zítra, bude prvním dokumentem, eh, který eh, bude předložen ve jménu Evropského parlamentu a doufám, že tato doporučení poslouží k nastartování velice častého dialogu eh, v rámci měnové a hospodářské politiky. Jedná se o výzvy, kterým čelí naše politiky a Evropská centrální banka tady hraje důležitou roli. Na Davosu ve Světovém ekonomickém fóru se hovořilo o nezbytnosti posílení eh, této otázky v Evropě. Hovořilo se o rizicích, o kyberatacích které by měly eh, nedozírné důsledky pro evropské hospodářství. Proto je dnes aktuálnější než jindy a naléhavější, abychom obnovili evropskou architekturu i celosvětovou architekturu v tomto tématu. Potřebujeme společnou strategii a znásobení úsilí, abychom čelili rizikům digitálního věku. Akceptace riziku, s nimiž jsme konfrontováni v první etapě, eh, Tady by měla nyní následovat naše akce, abychom podporovali spolupráci mezi bankami v rámci eurozóny. Eh, můžete počítat s námi a my víme, že můžeme počítat s vámi, abychom mohli čelit důstojně této výzvy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď se dostáváme k procesu Catch the Eye. Mám tady 14 zájemců. Mohu vzít devět. A začne kolega Kercos Georgios z Řecka. Děkuji vám. Chtěl jsem poděkovat za vynikající práci a dovolte, abych popřál paní Lagardové a hodně úspěchu v její práci. E, a její práce bude ještě významnější než od e, práce pana Dragio. Chci tady mít, dodat ještě dvě otázky. Za prvé, co se týče řeckého bankovního systému, v roce 2018, od roku 2018 se zlepšila situace ale já bych rád, abyste nám řekla něco blíže eh, v tomto směru, kde je třeba ještě pokročit, v jakých hlutách. A za druhé, to se týká spíše obecnějšího zájmu a už na to upozornili i mý předřečníci. Pro tento přechod k zeleným ekonomikám budeme potřebovat dodatečné zdroje a jak říkal již v roce 2018 pan Draghi, jak se obecně tvrdí, musíme zlepšit úvěry, kvalitu úvěru, abychom mohli podpořit investice. Mohla by paní Lagardová k tomu něco říci? Děkuji mnohokrát. Další řečník. Marques. Frau Marques Margarita. Paní Margarita Marques. Mikrofon. Já tedy blahopřeji za zprávu a děkuji vám, paní Legardová, za vaše informace. Všichni víme, že potřebujeme značný pokrok v oblasti eh, Unie kapitálu a bankovní unie. Ty pokroky dodnes byly velice omezené, velmi pomalé. Třetí pilíř bankovní unie stále ještě není dokončen a je toho velmi vzdálen. Potřebujeme posílit euro a proto potřebujeme v hlavní řadě ovšem politickou vůli. Je třeba, abychom vnímali HMU jako rozpočtový nástroj, který bude schopen reagovat na exogenní šoky. ECB potřebuje sehrávat zásadní roli v této debatě. A protože potřebuje zásadní roli, tak potřebuje rovněž také zásadní roli i v boji proti klimatickým změnám. ECB by měla spolupracovat s ostatními evropskými institucemi a se svými partnery a protějšky, tak aby posílila roli eura jakožto rezervní měny, zejména v mezinárodních institucích, kde je již přítomné. Děkuji mnohokrát. Děkuji pan Pekarinen. Monsieur.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 Děkuji. Chtěl bych na začátek zmínit otázku eh, paktu stability a růstu a omezující dopad, jakou, který to má na ekonomiku. Omezuje investice do Green Dealu a také eh, běžnou stimulaci ekonomiky. Mm, v tomto kontextu komise by mě provádí revizi tohoto paktu stability a růstu a chci se zeptat, zda ECB bude hrát úřední oficiální centrální úlohu, úlohu při eh, této revizi a vstupovat do toho, protože musíme přijmout to, že pokud chceme vytvořit dynamickou evropskou ekonomiku, je potřeba eh, tento pakt uvolnit. Nesmí být tak restriktivní, omezuje vlády v tom, aby investovali do hospodářského posilování jednotlivých eh, zemí. Chtěla bych, abyste se také podívala na irské banky a, a, a úroky, které které účtují na hypotéky a půjčky malým podnikům a v eurozóně eh, eh, je to dvakrát, třikrát, tedy v, té, v Irsku je to dvakrát, třikrát vysok, vysoký tento úrok ve srovnání se zbytkem Evropy. Děkuji. Pan Charles Ferrera. Děkuji, pane předsedo. Jak zde bylo uznáno, proložená nekonvenční opatření monetární politiky nebyly dostatečné pro to, aby zastavili tu zna, to značné zpomalování ekonomiky, ale spíše naopak se zdá, že už dosáhli čeho, čeho můžou dosáhnout. E, krize ještě přijme a víme, jak vypadají ekonomiky na periferii eurozóny a e, velká zadluženost, což je ale důsledek monetární politiky. Nekonvenční opatření vedou k tomu, že ty ekonomiky jsou ještě více vystaveni své zranitelnosti. Eh, takže euro je spíše taková pást, pást, která, kterou padla v oběť rozpočtová politika, platy, Eh, služby, veřejné služby. Eh, já si myslím, že třeba bychom měli rozpočtovou politiku, která bude prorůstová. Ale ne, nedělá se to. Všichni se nutně snaží tady stále jenom splňovat pak stability a růstu. A dá se, to je ta další pas toho eura. Vy říkáte, že je třeba Unii prohloubit. Já si myslím, že je třeba měnovou Unii zrušit. Děkuji. Uh, eh, Mr. Castaldo. Pan Castaldo. Děkuji vám, pane předsedající milé kolegyně, milí kolegové. Cesta eh, směrem k silnější hospodářské a měnové unii znamená řadu ještě otázek, které je třeba vyřešit mm. Některý určitý pokrok už byl uskutečněn, ale rytmus je příliš pomalý. Některé projekty jsou sice nesporné, byly uskutečňovány, ale zásadní návrh pro eh, proměnu eh, Evropské centrální banky, aby se stala také pojišťovňacím systémem pro vklady, musí být ještě uskutečněno. Eh, zatím je on ještě zranitelná. Je třeba zabezpečit ochranu eh, třadatelů eh, v rámci pojištění vkladu, ale to ještě nebylo uskutečněno. Dochází tady stále ještě k určité fragmentaci. A je třeba, a k tomu došlo, zvýšit opatření pro odolávání šoků. Nelze Eh, využívat pouze jeden druh opatření, to by bylo absurdní, to bychom potom měli slabý finanční systém. Musíme jednat okamžitě, jinak za to zaplatíme vysokou cenu. Pan Kelly. First of all, good to see Vítám tady paní eh, Lagarde, jsem gratuluji jí k jmenování. Já eh, bych chtěl eh, říci, že ona i její předchůdci si zaslouží poděkování za stabilní situaci evropské měny. Mám konkrétní dot otázku. My jsme měli volby. Jedna otázka se týkala dostupnosti bydlení a úrokových měn. To tady již úrokových sazeb, to tady již zaznělo, ale také pravidel pro půjčky nůžky. Máme situaci, kdy lidé, kteří mají kvalitní zaměstnání i vzdělání, si nemohou dovolit zakoupit eh, byt či eh, dům. Eh, máme tady nedostatek bytů a to vede k, a domů a to vede k mnoha problémům. Mnoho lidí žije s rodiči, protože třeba, že mají dobrou práci, dobré vzdělání, dobře jsou placeni, nemohou si dovolit koupit si vlastní bydlení vzhledem vzhledem k pravidlům, které irské banky, irské banky zavádějí. Můžete v této věci nabídnout nějaký manévrovací prostor a dát naději těm eh, eh, lidem, že eh, si budou moci dovolit bydlení. Děkuji. Pan Luis de Veza. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám a paní předsedkyně Lagardová a pane místopředsedo Dombrovský. Dovolte, abych zaprvé vyslovil mou podporu tomu, co připravil můj kolega mm, Maurides. Je to velice kompletní zpráva, která obsahuje všechny zásadní prvky. Možná ještě dodatečný prvek ve sledu toho, co již vyjadřil také mluvčí socialistické skupiny, je zvažování nových nástrojů. Domnívám se, že eh, v rámci programu nákupu bude obtížné docílit tohoto cíle. Bude zapotřebí fiskální podpory. Ale cíl Evropské centrální banky je naprosto bezpodmínečný. Musí splnit svůj mandát bezpodmínečně. A proto eh, tímto nástrojem by mohlo být například přímá, přímé transfery jednotlivým státům, abychom navýšili spotřebu a abychom tak pomohli podnítit rozvoj. Děkuji. Tímto eh, ukončuji postup ke HDI a předávám slovo místo předsedovi komise panu Dombrovskisemu aby mohl přednést svá závěrečná slova. Prosím. Mr. Chair. Pane předsedající, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, prokázalo se, že se tady shodujeme na, vě, na většině aspektů té výroční zprávy a e, vidím, že tady je schoda všech tří institucí. Chtěl bych eh, na závěr zmínit věci, které se týkají přímo komise. Komise byla vaší zprávou vedeno vedena k tomu, aby se zabývala digitální měnou a e, možností vzniku digitální měny. E, Evropská komise a ECB se nyní zabývá možnými e, výhodami a nevýhodami. Je potřeba na tom pracovat, ale tyto tři instituce, včetně Evropského parlamentu, se dobře doplňují ve svých rolích. Počítáme tedy s vaší naší podporou při zajišťování udržitelného růstu v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní dávám slovo paní prezidentce Evropské centrální banky, paní Lagardové. A současně bych jí rád poděkoval za milé přiletí členů výboru Econ ve Francii a za otevřenou a velice konstruktivní debatu. Děkuji. Prosím, paní prezidentko, máte slovo. Shall I press? It's working. It is working. Okay. Well, Mr. President, um... Pane předsedo, Vážení poslanci, já jsem nevěděla, že je potřeba, abych stála na, při svém projevu, tak se omlouvám, že jsem tak neučinila na začátku, ale nyní se přizpůsobím pravidlům, která, jak vidím, tady ctíte a chci říci na úvod, že vám velmi děkuji za tuto rozpravu, za tento eh, dialog. Je to velmi součástí toho, co ECB a celkově celý e- e- evropský systém chce e, ve směru k veřejnému mínění občanské společnosti, ale také, a to je velmi důležité, s těmi, kteří zastupují občany, to znamená s vámi volenými zástupci poslanci. A toto je součástí odpovědnosti a skládání účtu, které máme ve směru k vám a k občanům Evropy. My jsme provedli za posledních několik měsíců pár změn a jedna z těch změn, na kterou se velmi těším v rámci provádění strategie, revize strategie, je průběžný dialog a my tomu říkáme outreach, tedy otevření se k vám a k občanům Evropy. Takže děkuji za tento dialog. Já jsem si myslela, že tady zareaguju eh, na některé body, které souvisejí s tou revizí strategie eh, v souvislosti s vašimi dotazy. Někteří jste hovořili o monetární politice a současných komponentech, které máme k dispozici při implementaci této politiky. A děláme tak od roku 2014. A pokud někdo tvrdí, že tato monetární politika a její nekonvenční nástroje studie byly neproduktivní, tady bych apelovala na to, abyste se podívali na dopad, jaký tato nekonvenční nástroje měly na hospodářství, jakým způsobem posílili eh, růst, pomohli hospodářstvím v Evropě a zejména v eurozóně. A eh, eh, ty ekonomiky si vedou lépe, než kdyby, si, kdyby nebyly tyto nekonvenční nástroje. Ovšem se to velmi obtížně kvantifikuje, o kolik byl ten růst nastartován, navýšen, ale ty naše modely indikují, že ten růst byl eh, možná vyšší o 2,5 až 3 od té doby, co tyto politiky byly eh, eh, uvedeny v život. Také to velmi dobře drželo inflaci pod, kontro, pod kontrolou. V roce 2003 jsme změnili strategii a měříme ve vztahu k inflaci. A tyto nekonvenční finanční nástroje používané od roku 2014 pomohly eh, eh, eh, trochu navýšit inflaci. Možná bychom byli rádi i za větší navýšení a to by se možná bylo stalo, kdyby byly ještě některé další nástroje, ale i tak došlo k nárůstu alespoň půl procenta nebo půl, půl procenta, což není vůbec špatné, když se podíváme na ostatní, na celou situaci. Pokud zmiňujete, že inflace je kolem 1%. Tady bych připomněla, že infl, inflace je 1,3%. V, le byla v lednu a to rozhodně není náš cíl, ale je to trošku lepší než to 1%. Takže ty nekonvenční nástroje, které byly použity, pomohly našim hospodářstvím a činí tak i nadále. Když se podíváme na objem nového financování, které bylo investováno do reálné eh, ekonomiky, soukromé, tedy firemní nebo domácností, tak vidíme uh, financování, které je levné, nenákladné, ale já chápu, co říkáte o, o těch irských eh, bankách a jejich vysokých úrokových sazbách a my se na to zaměříme určitě. Ale cena financování byla v reálné ekonomice velmi nízká a objem financování ekonomiky eh, narostl a nadále roste. Mm, asi jste se setkali s eh, komentářem, že to zpomaluje této investice u v korporátní sféře, ne u domácnosti, ale pokračuje to i nadále. Takže celkově se domnívám, že tyto nástroje měly pozitivní dopad na hospodářství a součástí revize naší strategie je podívat se, jak efektivní toto bylo, ale podíváme se také na to, to jste někteří říkali, jaké byly možné nepřímé akumulace kalkulované dopady na občany a na hospodářství. Takže to je velký, nedílnou součástí naší revize. Druhý bod, který chci zdůraznit velmi stručně a zaměřuji se tady hlavně na nástroje monetární politiky, jak je budeme sledovat, jak je budeme měřit, jak budeme měřit jejich přínosy, ale také případné negativní věci. A ta otázka, kterou chci zmínit, je klimatická změna. Nikdo o nemůže chtít po Evropské centrální bance, aby nahrazovala úlohu vlád a politických rozhodnutí. Jako, ředitel, jako ředitelka Mezinárodního měnového fondu chci připomenout, že klíčový nástroj, který jsme měli ve smyslu, ve smyslu eh, klimatické změny, bylo řádné ocenění, správné ocenění eh, uhlíku. O tom nemůžou rozhodovat centrální banky. Takže jak bude budeme provádět, jak, jak, tak jak budeme provádět eh, revizi strategie, budeme také eh, zvažovat, kde může na naší politiku mít dopad otázka klimatických změn, eh, zda nějak navazuje na cenovou stabilitu a jak tento cíl ovlivňuje. Souvisí to také s řízením rizik, s tím, že skládáme účty vám a evropským občanům při sledování našeho svého portfolia. Eh, tedy otázka, zda rizika jsou řádně oceňována a zda rizika související s eh, klimatickou změnou, zda jsou správně eh, měřena a zde jsou zajišťována. Takže klimatická změna bude jistě jeden aspekt, který budeme zohledňovat vedle jiných tradičních aspektů, které měříme. A to je tedy součástí té strategické revize, v rámci které, ma, ma, pane předsedo, povedeme dialog s vámi, ale také s Ekonem a s členy výboru Ekon. Budeme s vámi eh, v kontaktu a chceme, aby tento dialog byl dvoustranný. Omlouvám se těm, kteří měli konkrétní otázky ke konkrétním zemím. Navrhuji, abychom to probrali bilaterálně ty eh, jednotlivé banky či jednotlivé země. Děkuji. Děkuji. Já mnoho do sebe a také v zájmu EU a v globálním zájmu eh, vám přeji do, pro vaši práci vše nejlepší, mnoho úspěchů a tento bod uzavře zpravodaj Kostas Mavrides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 Já budu velmi stručný, děkuji pane předsedo. Já bych chtěl říct si dvě věci. Madame Lagarde vidí, že Evropský parlament má rozličné eh, názory, že to je možné a když se podíváme do minulosti eh, na eh, éru pana Draghiho, možná nebyl dokonalý, ale jeho dědictví i bylo takové, že chtěl zachránit eurozónu v každém případě a možná dokonce zachránil celý evropský velký eh, projekt a tomu někteří nemohou odpustit eh, pokud ty, jde o tu dnešní problematiku, bylo správně řečeno na úvod, že sdílíme stejný pohled na ty problémy, které máme v této oblasti. A i pan Dobrovskis a tedy Evropská komise toto sdílí, tento pohled. A proto bych chtěl k tomu ještě dodat, že ale některé prvky, tak jak jste to zmiňovala, eh, chybí. Eh, největší výzvou pro nás všechny je naplňovat eh, to, co jsme slíbili evropským občanům, k tomu, abychom zlepšovali jejich životy v určitých oblastech. Dokončení eh, eh, unie eh, monetární a kapitálové. Je, bude to tedy na vás, paní předsedkyně, abyste směřovala k skutečné konvergenci ekonomik a děkuji, že jste dnes přišla. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Tímto je rozprava u konce. Hlasovat se bude zítra a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je reakce Rady komise na porušení rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele, neoprávnění vstup osoby uvedené na sankčním seznamu na území členského státu Evropské unie. A já k tomuto Předávám slovo za komisi panu místopředsedovi Borelovi a zároveň ho zde srdečně vítám. Is here? Bye. Counselors, Pan Borrell bude hovořit jakožto vysoký představitel rady, bude, a komise bude tedy hovořit jak jménem rady, tak jménem komise. Máte slovo, pane Boreli. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. An alleged breach of European Union sanctions currently porušování eh, sankcí, které jsou uvaleny na Venezuelu. Tyto sankce byly uvaleny v roce 2017 v rámci snah eh, zajistit eh, smysluplný proces, který by zajistil mírové Eh, řešení a, eh, mm, a ustavení demokracie a eh, právního státu. Týkaly se tato opatření 25 jednotlivců, mezi nimi i více prezidentky vlády. Tento seznam byl přijat v roce 2018 v červnu. Eh, tento seznam eh, ukládá povinnost přijmout opatření k tomu, aby bylo zabráněno vstupu či eh, tranzitu přes evropské území těchto konkrétních osob. Jak víte, v oblasti sankcí je sdílená kompetence v rámci Evropské unie. Členské státy ve všech případech mají na starosti implementaci a ověřování sankcí přijatých EU ve svých vlastních státech. Členské státy, opakuji, mají ve všech případech odpovědnost za provádění a ověřování eh, sankcí uvalených Evropskou unii. Takže pod, pokud se ukáže porušení těchto sankcí, například uh, um, porušení toho zákazu cestování či zmrazení majetku, tak je na tom členském státu, aby vyšetřoval a zjistil, zda skutečně k tomu porušení došlo. Pokud jde o širší dohled na implementaci těchto sankcí, má komise jenom dohledový, eh, eh, dohledovou roli v oblasti svých kompetencí, aby docházelo k, eh, k rovnému uplatňování například. A netýká se to tudíž embark na zbraně a zákazů cestování je mm, třeba diskutovat nebo možneme, můžeme diskutovat o vhodnosti politické takového porušení ze strany jednotlivého členského státu, ale to by eh, vyžadovalo, pokud bychom měli mít nějakou pravomoc změnu eh, smlouvy. Ale momentálně je jasné, komise tady nemůže zahájit řízení o porušení, eh, pokud jde o porušení možného zákazu vstupu a cestování to, eh, tento zákaz je v, eh, obsahem rozhodnutí rady a tudíž nespadá do evropských, evropských právních předpisů a tudíž komise nemá žádnou úlohu v eh, dohledu na implementací takovýchto, eh, takovýchto eh, opatření a nemůže tedy také reagovat formou šetření nebo podání pro porušení. Já tady zastupuji také pohled rady, Eh, která se eh, vyjádřila k těmto sankcím a ESVČ v tomto kontextu v konzultacích eh, s Evropskou unii ESVČ e pracuje konkrétně s členskými státy, pokud jde o taková údajná porušení a dohlíží na aplikaci těchto sankcí homogenním způsobem. Děkuji. Děkuji panu komisaři Borel Fontelovi a nyní se dostáváme k rozpravě. Jako půlní bude hovořit na minu a půl paní kolegyně Monsera. Děkuji, pane předsedo. Venezuela a venezuelská politika dorazily do Španělsko eh, prostřednictvím rukou církve. To řekl Pedro Sanchez, současný prezident Španělska, řekl to eh, v roce 1997 a víme, že to nebyla kritika. Dnes vidíme, že eh, se tady provozuje čavistická politika Sanchezova vláda je ta, která otevřela čávismu brány Evropy, protože socialistický ministr Avalos se sešel s viceprezidentkou Mačuda na území Španělska na území Evropské unie. Evropská unie tady zavedla sankce proti totalitnímu režimu, který potlačuje lidská práva a, gon, a vláda Sanchesa hla, pardon, lže E, a e, vše, co prohlašuje, je další lež a ztrácí veškerou věrohodnost. A musí to být evropské instituce, které musí vyšetřit pravdu. Venezuelané jsou bratrským národem Španělů. Pro miliony Venezuelanů, kteří museli opustit zemi kvůli Madurovi, potřebujeme znát pravdu. Nechť se plní režim sankcí ze Španělska i ze všech zemí. My tady v Evropském parlamentu se vž, jsme vždy pozdvihovali hlas pro svobodu venezuelského lidu a proto vyžaduje, aby se tady vyjasnila pravda, bo už nikdy více se neuskutečnil tento skandál a tato ostuda hanba v Evropě. Děkuji vám a nyní na minutu kolega Moreno Sanchez. Paní kolegyně Moncera, dovolíte otázku? Prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat paní Monseratové, eh, zda si myslí, že by se Evropský parlament měl používat jako nástroj k útočení na španělskou vládu, eh, protože si musíte uvědomit, že Evropský parlament v této oblasti nemá kompetence. Eh, možná, že některé politické skupiny se snaží tady hájit některé národní zájmy a mnoho občanů by rádo vědělo, proč například poprvé, poprvé dva předsedové vlády Asnar a Rachoj byli povoláni. Eh, přerušena je paní poslankyně panem předsedou? Ich weise Chtěl bych upozornit na to, že jak u otázky, tak u odpovědi v systému modrých karet po 30 vteřinách bez dalšího upozornění je do přerušen. Jako vždy kouřovat slona, kampaň proti Španělsku, to je to, co tady děláte vy. Otvíráte brány Evropě čavismu. Vy to víte. Vy jste porušili sankční režim. Vysvětlete proč. Přišli jste o veškerou věrohodnost a uvědomte si, že my všichni Španělé ztrácíme věrohodnost kvůli vám. Proto vás žádáme, aby vy jste se konečně oddálili od čavismu a populismu, abyste opravdu začali hájit Evropu dnes tady. Tak, a teď má slovo kolega Moreno Sanchez. Děkuji vám, pane předsedo. Jordi, dámy a pánové, v této diskusi s všichni řečníci jsme Španělé, eh, průkopníci nebo ti, co zahájili tuto rozpravu. A jist, domníváte se skutečně, že toto je evropská rozprava? Není to podivné? Skutečně chcete zneužívat Evropský parlament k útokům na španělskou vládu? Poslanci z Evropské lidové strany e, jste nezodpovědní a velice závažně e, hanobíte Španělsko v této sněmovně ani o minutu vám nejde o venezuelský národ. Ti od nás vyžadují jednotu a nikoli v konfrontaci. Španělská vláda vždy konala jako uznaný prostředník mezi vládou i opozicí Venezuely, aby dosáhla demokratické řešení, ze kterého vzejdou spravedlné volby. A v tomto okamžiku, v tomto okamžiku Evropský parlament tady vysílá volební misi. Prosím pěkně, pojďme pracovat v práci tohoto Evropského parlamentu. Děkuji vám. Pane kolego Moreno Sanchez, dovolíte otázku pana kolegy Galase? Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedající Já jsem chtěl se obrátit na posledního řečníka, který říká, že Evropská unie dělá to správné, co má eh, při pohledu na španělskou situaci. Já mám problém s tím španělským postojem a mm, nesouhlasíte se mnou v tom, že uznání Guaida je velmi eh, ostudné pro všechny, kdo jsou členy tohoto parlamentu parlamentu. Je to ostuda pro členy toho, eh, pro, pro eh, mnoho členských států eh, Evropy. Děkuji, pane kolego Moreno Sanchez. Budu stručný. Socialistická vláda ve Španělsku je koherentní. To, co chceme, je hledat řešení se všemi Venezuelany ale rozdíl je v tom, že my hledáme dialog a nikoli v konfrontaci. Je možné jedině tak nalézt řešení, protože obyvatele ve Venezuele trpí a pomůžeme jim, když je sjednotíme, a ne když je budeme rozdělovat. A proto španělská vláda dělá vše, co je v jejich silách, aby se nalezlo dojednané demokratické řešení. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Teď Pan kolega Wallace. Ich A vyžaduji, abyste odvolal slovo, které jste použil, hanlivé. A nyní má slovo další pan poslanec bude velice obtížné překonat tady tu socialistickou překážku, ale pokusím se o tom. Mně by se bylo líbilo, eh, kdybyste, pane Boreli, tady hovořil jako vysoký představitel a nikoliv jako bývalý minister zahraničí pana Sancheze. A řeknu vám proč. Toto není národní debata. Toto je diskuze o věrohodnosti zahraniční evropské politiky a především odpovědnosti tohoto Evropského parlamentu. Eh, skutečně velice, velice, velice lituji toho, co jste tady řekl. Respektovat náš parlament znamená to, eh, co jsme kdysi žádali. A proto, když jeden stát se rozhodne porušit to, na čem se rozhodl Evropský parlament, no tak to porušuje přeci základní princip. Jak chcete povolávat jiné členské státy k tomu, aby plnili evropské právní předpisy Evropské unie? I v jiných oblastech musíme připomenout, že Eh, předpisy platí pro všechny státy a komise tady musí skutečně hrát roli strážkyně smluv. Je zcela evidentní, že španělská vláda porušila předpisy a to, co je zjevné, je, že komise neudělala vůbec nic. Eh, naopak Dělali jste něco, eh, co se týče vlády Madura? Nic jste neudělali, nic tady neděláte komise a to nám způsobuje velké starosti. Děkuji mnohokrát. Už nemáte slovo, pane kolego. Nyní má slovo pan kolega Kaňas. Rád bych poukázal na to, že je mou stálou praxí kolegům eh, kteří, kterým jsem ubral slovo, protože hovořili příliš dlouho, už neudělím vůbec žádné právo hovořit v systému modrá karta, modré karty. Ehm, není tady evropský případ, protože to, o čem hovoříme, spadá do národní kompetence, Leto, o, co se, o čem tady hovoříme, mm, vlastně patří tam. A já se omlouvám, že velký čas a prostor v rozpravách Evropy tady prostě ubíráme eh, tím, že se tady diskutují vnitro španělské problémy, ale velice čestně, velice upřímně chci říci, že tím, co tady děláme, naprosto degradujeme představu o Španělsku v Evropském parlamentu, to vám říkám naprosto upřímně. A k evropským kolegům z Evropské lidové strany bych chtěl říci, nepřišli tady všichni, přišli jenom někteří, velice je respektuji. Ale co teď budeme dělat? Pokaždé, když v některém státě dojde k vnitrostátním debatám, přeneseme to sem. Eh, přece tady máme odpovědnost za jinou práci. Máme mnoho co dělat v tomto parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego, rád bych to ještě vysvětlil znovu. Já vždy, když tady předsedám schůzi, postupuji tak, že odebral jsem lísem slovo poslanci, který překročil dobu jemu určenou, neodměním ho za to tím, že mu umožním otázku v rámci modré karty. A e, Pane kolego Kaňasi, i vaší modrou kartu nepřipustím. Kolega Urtasun, děkuji vám, pane předsedo. E, Tedy, pane Boreli, eh, my v parlamentu, rada a komise, eh, co tady děláme? Dochází k nekoherentnosti. Je třeba, abychom reagovali na rozhodnutí Evropské unie udělit sankce ale myslím si, že je nutno, aby se tyto sankce dodržovaly, protože ty sankce byly rozhodnuty, aby se zamezilo vměšování eh, drogových kartelů a kriminálních živlů současné vlády. Ale samozřejmě je to i španělská diskuse. Je to diskuse o respektování práv Evropské unie, které byly vážným způsobem porušeny ze e, strany socialistické a komunistické vlády už před měsícem, e, kde prostě došlo k tajné schůzce s elementem kriminálním, se zástupcem zločinné vlády. Kdo ví za jakých podmínek, kdo ví z jakého důvodu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Terči. A teď má na minutu slovo pana, paní kolegyně Idola Vianové Rus. No, myslím si, že je naprosto groteskní to, že se tady pořád všichni odkazujete na obyvatelstvo Venezuely. Vždyť jediné, eh, na co vám záleží, eh, abyste tady eh, hovořili o tom, že hájíte Venezuely a přísto a místo toho se jim tí, touto rozpravou nepomůže. Je třeba, abychom vyslali jasný signál. No, musím tedy říci, pane Teši, Přeci my chceme dát budoucnost našim mladým lidem, našim zemědělcům. Eh, my potřebujeme, aby všechny rodiny měly přístup ke světlu, kterým ubírají nadnárodní společnosti. Ale nevidím, že byste hájili práva Španělů a Španělek v této souvislosti. Vy tady kriminalizujete dialog a řeknu vám pouze jednu věc. Naše země, Španělsko, je daleko lepší než ta černobílá barva, kterou tady pouze ukazujete. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně Vionuevo Ruiz. I tady nedopustím eh, žádné další protahování a nyní má slovo pan kolega Chil. No Pravdou je, že to to je, dis, není to diskuse o Španělsku nebo Venezueli, je to nezbytná diskuse o hodnotě našich eh, zásad. Eh, jedná se o fungování, jak musí fungovat právní stát. Nedávno jsme eh, viděli, jak španělská vláda porušila sankce uvalené na venezuelskou vládu v červnu roku 2018. Zakazuje se v sankcích vstup zástupců ze strany oficiální Madurovo vlády. Žádali jsme radu, aby proskoumala tu záležitost, jak se setkal španělský ministr s viceprezidentkou eh, prostřednictvím poradců a, a žádali jsme o to, aby byl neprodleně informován parlament. Nic nemůže být vyšší než zákon. Ani nějaký stát, ani jeho vláda. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Lopesi. A teď má slovo paní kolegyně González. Děkuji, pane předsedo. Skutečně, toto není evropská rozprava. To je rozprava, která by měla probíhat ve španělském kongresu. To je naprosto směšné, co se tady děje. Eh, vy jste menšinou, která není schopná dosáhnout ani většiny ve španělském parlamentu. Já se omlouvám kolegům z Evropského parlamentu. E, vzhledem k tomu, co se tady diskutuje. Vy, vaše politická síla je v tom, že máte pouze 10 poslanců ve španělském parlamentu. Nemáte žádnou budoucnost. Prostě diskutujete o nezajímavých věcích. Strana Renew, strana občanů, E, nepřináší žádné konstruktivní návrhy, aby se zmírnila bolest venezuelského lidu. Přece je významné, abychom společně hledali řešení pro humanitární pomoc a pomoc rozvoji Venezuely. Ale místo předsedkyně venezuelské vlády nebyla ve Španělsku, neprošla žádnou pasovou kontrolou. Vy tady stále hovoříte o tom, jak trpí venezuelský lid. Španělská vláda v čele se Sanchez nálezem hledá demokratické řešení. Paní poslankyně je přerušena panem předsedou. Ani tady neumožním žádnou modrou kartu. A teď má na mi tu slovo paní Charanzová. Zdá se, že jsem jedinou cizinkou v této rozpravě. Ráda bych řekla, že tady vedeme rozpravu dnes, protože včera jsme hlasovali pro eh, to, aby se tato rozprava konala a je mi líto, že se z toho stala vnitro španělská diskuse, protože tady se přece jedná o evropské sankce a o to to jde. Jde o věrohodnost Evropské unie. Tento případ eh, jistě hraje o naši věrohodnost, také tváří v tvář Venezuelanům, kteří čekají od nás podporu. Vy, specificky vy, kteří jste tady byli v minulém pandátu, jistě budete vědět, že vždy, když vedeme diskusy o Venezuele, říkám to tež. Selektivní sankce. Uplynuly tři roky, eh, než rada konečně udělala první krok. Selektivní sankce jsou pacifickým nástrojem, nejsilnějším nástrojem, který máme abychom vyvíjeli tlak na vládu, aby vyjednávala a abychom zarazili násilné vládnutí nad Venezuelanmi jejich utisku. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně Charanzová. Dovolíte otázku od pana Garcia de Blanca? Akceptujete modrou kartu, prosím? Děkuji. Mikrofon, prosím. Eh, děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla zeptat naší kolegyně, eh, která si stěžovala, že toto se proměnilo ve vnitrošpanělskou diskuzi. No co jste tedy čekala? Vždyť eh, je to zcela evidentně záležitost národní politiky. O tom se má diskutovat ve španělském parlamentu a to už je na programu v příštích dnech. A tady se zřejmě jedná o nemožnosti jedné politické skupiny, která nezískala moc ve Španělsku. Jedná se přeci o kompetence jednotlivých jednotlivých poslanců. Co pak vám nepřijde, že to tak je? Děkuji mnohokrát, pane kolego. Paní kolegyně Charanzová, vy jste hlasovali proti vyšetřování v, eh, eh, ve španělském kongresu dnes. Proto tady vedeme rozpravu, jak už jsem řekla, toto je evropský problém, jedná se o evropské sankce a jedná se o evropskou věrohodnost tváří v tvář venezuelskému lidu. Děkuji vám, paní kolegyně Charanzová. A nyní na minutu má slovo pan kolega López. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jistě se jedná o věrohodnost Evropské unie, o věrohodnost tohoto Evropského parlamentu. Eh, eh, to je, oč tady diskutujeme. Borel řekl, že to jsou členské státy a vlády, které aplikují sankce. Ale nebyl to jediný. Eh, řekla to Evropská komise a zcela jistě Evropská komise má členy eh, ze strany liberálů i socialistů, kteří vysílali stále stejnou zprávu. A kromě toho rád bych dnes připomněl, že před touto diskusí, co vidíme, co nám ukazuje tato diskuse, Nevidíme vůbec nic z Venezuely. Málo ze Španělska, nic z Venezuely. Bohužel, vy nás tahnete sem, abyste tady vytáhli své problémy, místo, abyste to řešili na kongresu a parlamentu. My chceme pomoci Venezuele. A to je, a vy tady prostě děláte jinou věc protože bolest venezuelského lidu nevyřeší nějaká vnitrostranická, vnitrostranická půdka. Děkuji, pane kolego Lopesi. Umožníte otázku panu kolegovi Terčovi? Ne? Tak se dostáváme k HDI. A začne Mám tady dvojnásobný počet přihlášek, než mohu tedy eh, připustit, ale samozřejmě umožním slovo i nešpanělským kolegům. Pan kolega López Aguila. Já jsem z Kanárských ostrovů a jsem velice blízko venezuelskému lidu. Eh, účastnil jsem se všech rozprav o Venezuele a také eh, jsem pracoval s Borelem. Eh, a vždy jsem hlasoval usnesení, která se snažila o zlepšení situace obyvatel ve Venezuele. Ale toto není rozprava o utrpení venezuelského lidu ani o Španělsku. Je to diskuse, protože kteří, ti, kteří jsou v opozici ve Španělsku, protože nedosáhli na to, aby se dostali do vlády, tady využívají situace ve Venezuele, aby zneužili rozpravu v Evropském parlamentu protože nic neohrožuje věrohodnost Evropského parlamentu, než to, k čemu dochází teď v Evropském parlamentu, když se tady všichni snažíte kritizovat španělskou vládu a přitom se vymlouváte na utrpení venezuelského lidu. Dámy a pánové, strana Ciudadanos ani lidová strana by neměla dělat toto, ale měla by pomoci k tomu, abychom pomohli venezuelskému lidu. O to byste se měli snažit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. A teď je pan kolega Keller. A kolega Keller. Kolega Keller eh, není tady. A ne, naopak, on zde je, ale nevystoupí a slovo má kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, tato debata byla nutná, ano, ale tato debata stále ještě vlastně eh, diskredituje tu pravici zde v parlamentu. Ti, kteří, to jsou ti lidé, kteří zde do parlamentu vnesli vnitrostátní faněřskou politiku a o co vlastně jde? Jde o to, aby se tady eh, jaksi živila takové neracionální způsob uvažování. Ehm, a tento způsob uvažování vlastně přinesl i ty nedůstojné nehumánní podmínky pro venezuelský lid a to zapostilo také portugalskou komunitu. A, a e, tady došlo k neuznání vlády, která ale vzešla z normálních lidových voleb, což je tedy absurdní situace. A pak tady došlo k udnání té opoziční vlády, která v podstatě už ale ztratila důvěru i samotné venezuelské opozice. A já si myslím, že my to vlastně, to nám vlastně samotným ještě, eh, jak si eh, poskytne ten kámen, na který se mi klopit nemá, no už se to již ukazuje. Děkuji. Děkuji kolegovi Ferreirovi a slovo má další řečnice, kolegyně Merecho. Gracias. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo v této diskusi. Já teda získávám dojem, že jsem před chlapečkem, kterému rozbili hračku. Jedině tak eh, můžeme pochopit, že politická skupina, která prohrála ve všeobecných volbách v mé zemi, tady eh, vyprovokovala rozpravu eh, v Evropském parlamentu. Je politování hodné vidět, že zatímco naše vláda se snaží, aby se dařilo dobře rodinám dělníků a pracujících, aby a snaží se posílit posílit fungování veřejných služeb. Vy tady i na jiných místech se věnujete jediné věci fanatickým projevům a tím eh, samozřejmě pomáháte eh, extrémní pravici. Teď i do budoucna bych vám ráda navrhla, abyste se chovali poněkud odpovědnosti, abyste pracovali trochu více v zájmu našeho lidu. Děkuji vám. Děkuji na závěr postupu Catch the Eye. Má slovo paní kolegyně Deli. Thank, thank you, um, President. I think it's an... <coughs> Děkuji. Já si myslím, že to je úplný vtip, že tady projednáváme tento nesmysl. Já jsem byla velmi otevřená v kritice španělské vlády za jiných okolností a nikdy, když se udělají něco, co je správné, tak budu také upřímná a přivítám iniciativu, kterou udělali a podpořili dialog. Jak jinak se má tato situace řešit? My bychom tady měli hovořit o tom, eh, o situaci, kde my podporujeme podporujeme eh, imaginárního prezidenta Guaida, eh, který, eh, který je podporován USA a který jehož celá ta situace vedla k rozkradení humanitární pomoci. Měli bychom se zamýšlet nad dopadem sankcí na lidi ve Venezuela, na utrpení a těžkosti, které jim to působí. Tím bychom se měli zabývat a měli bychom se snažit ukončit tuto hrůzi a mm, eh, chválím to, co se stalo a odmítám jakékoliv snahy o vykolení tohoto projektu. Děkuji, kole, paní kolegyně, tímto je postup ke čty a eh, je, eh, děkuji paní kolegyně Deli, říká pan předseda, tímto jsme ukončili postup ke čty a, a dostáváme se ještě k projevu vysokého představitele pana Borela, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Opravdu. Jedná se o evropské sankce. Ale v souladu s evropskými normami implementace těchto sankcí a také bdění nad nimi odpovídá, je v rukou členských států. To je také evropský předpis. Je či není? A pro její změnu je třeba změnit smlouvy. Víte, nebo byste měli vědět naprosto dobře a dokonale, že toto omezení cest vstupu do země, to je v rozhodnutí rady a proto nespadá do kontroly evropského práva. Nespadá to do toho, čemu se říká union law. Obyčejný občan, který není expertem v těchto otázkách, může být překvapen, ale vás by to nemělo překvapovat. Proč vás to překvapuje? Je to rozhodnutí rody, rady a jako tak takové to není unijní právo. A v důsledku toho Evropská komise tady nemůže hrát žádnou roli v kontrole aplik- eh, uskutečňování či neuskutečňování těchto sankcí a nemůže zájít postup pro porušení. Vás to překvapuje? Překvapuje vás to. No, tak byste si měli trošku víc prostudovat a toto by vás nemělo překvapovat. Rozhodnutí rady, tedy promiňte, <laughs> rozhodnutí rady není unijní právo, to byste snad měli vědět. A proto Evropská komise nemůže zasahovat ani nemůže zahájit postup pro porušení předpisů. A v souladu s našimi normami je jasně dáno, že kontrola této otázky je v odpovědnosti jednotlivých členských států. Rozhodnutí rady kontrolují jednotlivé členské státy. v čem je tedy nějaký, v čem není logika mých argumentů, protože eh, postrádají to, eh, nemá, nepostrádali to logiku, no tak postrádají logiku vaše argumenty. Děkuji, pane komisaři. Tímto je rozprava u konce. A jako další bod na pořadu jednání tady máme prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitele pro zahraniční a bez politiku eh, o situaci k Sýrii. I zde připomínám, že co se týče mod